Ildiko, are you ready? Can, can we... Ildiko, jste připravená, takže můžeme začít. Vítám vás na odpoledním zasedání. Máme několika minutové spoždění. A nyní nastává výměna názoru k pozměňovacím návrhům ke zprávě Eh, o vnitřním trhu semestru 2015 a, a spravodajkou je paní Gal Pels. Jedná se o zprávu jednotného trhu v rámci Evropského semestru 2015, takže vás vítáme a kdybyste laskavě vysvětlila, o čem jsou pozměvací návrhy a podobně. A pokud by se chtěl někdo přihlásit, kdo není na seznamu stínových zpravodajů, eh, přihlašte se předem. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, děkuji. Děkuji, milí kolegové, za dosavadní spolupráci. Tato spolupráce byla opravdu velice úspěšná také vzhledem k těm krátkým lhůtám. <clears throat> Mí kolegové byli nesmírně aktivní a bylo předloženo velmi mnoho pozměňovacích návrhů, což ukazuje, že je to nesmírně důležité téma, kterému se také kolegové věnují. A většina těch návrhů se týká e, zejména e, vlastního plánování a jenom málo z nich se odchyluje od tématu, řekl bych. A Každý, kdo předložil svůj návrh, souhlasí s tím, že pakliže má jednotný trh náležitě fungovat, nestačí jenom celkový rámec. Pokud jde o jednotlivé své právní legislativní nástroje, je třeba je e, také náležitě uvádět do praxe. Jsou-li tu nějaké překážky, měli bychom se snažit je snížit. Asi by bylo nereálné domnívat se, že se podaří je odstranit všechny. Co se týče naší úlohy, to, čeho můžeme dosáhnout, je to, že z hlediska strategie můžeme přeskoumat pokrok, kterého lze dosáhnout v rámci jednotného trhu a musíme se rovněž věnovat fungování jednotného trhu. Naším úkolem je přeskoumat, kde a jak došlo k růstu a pokroku a musíme se pokusit stanovit i to, kde ještě zbývají nějaké těžkosti a také si musíme stanovit patřičné priority. Hned eh, musím zmínit jeden politování hodný fakt v tom smyslu, tedy tento fakt není jenom smutný, ale těžké ho pochopit. Je to skutečnost, že komise v letošním roce nepřipravila žádný dokument, který by se týkal stavu a vývoje, respektive růstu jednotného trhu zajímal by mě návrh Evropské komise na tento fakt, pokud by zástupce komise, který je přítomen, mohl říci, jaký je důvod pro změnu struktury předkládání těchto zpráv, myslím konkrétně za tento rok. Takže myslím, že politické skupiny by mohly podpořit takovýto dokument, abychom eh, tuto záležitost uvedli na patřičnou míru. Co se týče pozměňovacích návrhů, velmi mě těší, že se týkají opravdu těch nejdůležitějších klíčových oblastí a to především těch, kde jsou největší možnosti růstu, to jsou služby, sítě i oblast digitální ekonomiky. Jak vyplývá z pozměňovacích návrhů, můžeme dospět k závěru, že postupujeme do posud poměrně dobře. Jistě je třeba udělat ještě velký kus práce v oblasti služeb, aby se uvolnilo napětí. A co se týče zboží, tak tady je situace poměrně uspokojivá, ale právní rámec musí v této globalizované éře odpovídat potřebám trhu, aby mohl náležitě fungovat. A jsou tu i pozměňovací návrhy, které se týkají fungování finančního trhu které umožňují, tedy tyto pozměňovací návrhy by vedly k ke zlepšení přístupu k finančním trhům bylo předloženo více návrhů také k digitálnímu trhu. A mohu většinou tyto pozměňovací návrhy podpořit, protože by to opravdu vedlo k posílení a k zefektivnění trhu. A další téma sítě. Myslím si, že tyto sítě opravdu eh, představují něco jako eh, páteřní eh, síť. Potřebujeme podporovat dodávky, komunikaci, zhrnuje to logistiku, představuje to až 6% zaměstnanost v zemích EU a význam sítí stále roste, proto je velice dobré a vhodné, abychom předpisy náležitě upravili i tuto oblast. A jde samozřejmě i o to, aby to napomáhalo kreativitě a rozvoji. Mohu tedy podpořit takovéto pozitivní aspekty a jsme připraveni i přijímat kompromisy, protože se objevily i takové pozměňovací návrhy, které si vyžádají kompromisy. Dále bych ráda vyzdvihla například pozměňovací návrh 15, v němž požadujeme od Unie, aby se v oblastech klíčového významu vytvořily nové celoevropské politiky v oblasti průmyslu. A myslím, že konkrétně tento pozměňovací návrh se netýká profilu, kterému se specificky věnujeme, ale vlastně se netýká ani těch klíčových odvětví. Z hlediska vnitřního trhu je to vlastně dosti sporná záležitost. A formulaci v tomto pozměňovacím návrhu podkládám za poměrně neopodstatněnou a předpokládám, že bude asi ještě nutné jednat dále s těmi, co tento návrh předložili. Myslím, že tento návrh podpořit nemohu a chci vyzvihnout ještě další oblast, která se týká do jisté míry toho, co již proběhlo na plenárním zasedání ve Štresburku. A je to velmi důležité téma. Týká se daňových eh, podvodů, úniků a vyhýbání se daňové povinnosti. Právě v této oblasti se to objevilo i v pozměvacích návrzích, že je třeba se věnovat této tématice. Jde ale o to, abychom eh, nevysílali falešné signály, že by politikové mohli jako aktivní činitelé do toho zasahovat. Je třeba tento text vyčistit. Jistě chceme jednoznačně bojovat proti daňovým podvodům, je třeba postupovat razantněji a v tomto smyslu můžeme takovéto pozměňovací návrhy podpořit, ale jinak. Nic víc nemůžeme. 42 a 43 také chci zdůraznit tyto pozměňovací návrhy. Je třeba o nich hovořit. Jejich formulace není úplně jasná, jde spíše o to, že to jsou konkrétní specifické návrhy směřované od členských států a neměly by být adresovány na komisi, ale členské státy by měly ve svých parlamentech implementovat takovéto rozhodnutí. A myslím, že s angažování parlamentů členských států by bylo v takovéto eh, situaci dobré. Je třeba ty pozice sjednotit. A co se týče zpráv, pak se domnívám, že je příliš eh, častá frekvence. Pokud by se měly zprávy eh, předkládat každého čtvrt roku, to by bylo těžko realizovatelné, ale O tom bychom také ještě mohli jednat. Tak to byly ty hlavní pozměňovací návrhy. V nichž byly sformulovány tyto myšlenky. V některých případech je možné dosáhnout kompromisu. A chci říci, že drtivá většina návrhu je přijatelná a některé si vžádají ještě další diskuzi. Děkuji za pozornost a ráda si vyposlechnu vaše názory. Děkuji. Sergio Gutierrez, má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce za dnešní příspěvek a za odvedenou práci. Já si myslím, že ta atmosféra koordinace a pochopení je opravdu velmi dobrá. Já bych chtěl nejdříve začít tím, že si myslím, že bychom jako e, výbor IMKO měli stanovit jasnou pozici e, proti tomu, abychom šli zpět. To je důležité. Poprvé e, v rámci evropského semestru se nepředkládá příloha k eh, anketě o eh, každoročním růstu o vnitřním trhu v rámci EU. Já si myslím, že to je eh, krok zpět a měli bychom k tomu přistupovat velmi seriózně. Předsednictvo výboru se musí obrátit na komisi a přednést stížnost a je potřeba, aby toto bylo napraveno. Dnes eh, hovoříme o tom, že eh, bychom v této nové etapě se měli zaměřit na hospodářský růst. A všichni už eh, máme plné zuby toho, že slyšíme, že priorita je růst, ale potom se to rozmělňuje a nemáme konkrétní politiky na udržitelný růst a měli bychom se zaměřit na jiný růst, ne na ten, který jsme měli v minulém desetiletí. Máme tedy vnitřní trh a musíme se zaměřit také na digitální trh. Takže tady tento rozpor mezi eh, slovy eh, komise a potom politická gesta prostřednictvím přílohy k každoročnímu eh, průzkumu růstu, tak tady ten rozpor opravdu existuje. A zde my, jakožto výbor, bychom měli v tomto smyslu vystoupit. Tento evropský semestr je jediný nástroj, který máme v Evropském parlamentu. Je to jediný způsob, jak můžou evropské instituce působit účinně na vnitrostátní politiky. Měli bychom se zaměřit na ty dvě hlavní chyby, které spadají pod tu naší pravomoc. Jedná se o novou hospodářskou strategii Eh, to je ta strategie, se kterou chce přijít komise a co chceme podpořit. Za prvé to, že se nesplnilo to, co bylo doporučeno v minulosti v souvislosti s vnitřním trhem. My bychom měli využít ten nástroj těch eh, specifických doporučení, potom tady tento eh, průzkum ohledně ročního růstu a důležité je se zaměřit na to, že se nesplnily ty, ta jednotlivá doporučení. A potom ten impuls, Říká se tomu reformní únava, já už nevím, jak to definovat. Musíme vytvořit eh, jednotný trh, musíme se zaměřit na digitální trh, musíme se zaměřit na elektronický trh, což by pomohlo ekonomickému růstu a vedlo by to k tomu, že bychom nemuseli přistupovat k úsporám. A k těmto úsporám se právě v některých státech musí Eh, uchýlit, protože neexistuje růst. A proto si myslím, že k tomu musíme přistupovat velmi vážně. Tady k tomuto evropskému semestru je důležité, aby eh, výbor eh, přednesl stížnost komisi, aby se toto napravilo. A kromě toho tady existuje společný jmenovatel v těch pozměňovacích návrzích, které přinesly jednotlivé politické skupiny a to, že musíme pokročit k opravdovému vnitřnímu trhu. A proto si myslím, že když eh, pomineme ty jednotlivé rozdíly, které se liší, jakým způsobem by se mělo postupovat, tak v obecných rysech existuje koncesus. Tady, eh, co mi dělá starost, je nějaký ten pozměňovací návrh, který, eh, má, který vlastně by mohl brzdit ten vnitřní trh a to jsou ty pozměňovací návrhy, proti kterým jsme. Ale ty pozměňovací návrhy, které chtějí, aby se pokročilo ve vnitřním trhu, tak ty chceme my podpořit, abychom dosáhli opravdu dobré zprávy, robustní pro komisi a pro radu. Naše návrhy jsou, myslím, dobře definovány. My chceme nejdříve využít ten investiční plán, tak aby plán Juncker, ať už se týká Eh, těch eh, částek nebo jakým způsobem eh, chceme investovat do toho, co zabraňuje vnitřnímu trhu. Musíme mít energetický trh a proto by se měl využít tento investiční plán, tak abychom měli opravdu dobrá energetické propojení, tak abychom snížili náklady na Eh, náklady výrobní průmyslu, abychom nebyli tak závislí, co se týče energie. A my se někdy koukáme s lupou na některé fixní náklady, které mají firmy, jako například náklady na zaměstnance, ale někdy ty, eh, ty eh, náklady na energii, ty jsou kolikrát mnohem vyšší než fixní náklady na mzdy. Někdy ty za energii jsou náklady 30% a těch 30% je mnohem víc než ty náklady na personál. My žádáme o reformy, které vedly k tomu, tomu, že se snížily mzdy pro mnoho zaměstnanců, ale přitom jsme nebyli schopni vytvořit energetický trh, eh, který by eh, vyřešil otázku těch vysokých eh, nákladů na energii, což vede k tomu, že jsme méně konkurenčně schopní. Zároveň chceme, aby se investovalo do digitální ekonomiky a aby se investovalo do všech infrastruktur, které jsou potřeba proto, abychom měli opravdu skutečný vnitřní trh. Zároveň Mm, si myslíme, že je důležité, abychom opravdu eh, vsadili na digitální trh. Eh, jsme velmi opožděni, co se týče jiných eh, částí světa, nepřistupujeme k tomu dostatečně seriózně. Existuje rozdíl mezi Spojenými státy a mezi Evropskou unii. Tyto rozdíly jsou opravdu obrovské. Musíme se rozhodnout pro něco, co bude levné a přístupné a vedlo by to k tomu, aby měly rovné podmínky velké podniky a malé a střední podniky v Evropě. A jestliže nemáme eh, skutečný digitální vnitřní trh, tak to je proto, protože neexistuje dostatečný politický impuls v rámci EU. Zároveň si myslím, že je důležité, aby jsme hovorili, hovořili o reindustrializaci. Eh, to je společný jmenovatel, kde eh, tam se nejedná o, o konkurenci, je to důležitý, důležitý bod. Je důležité, aby celkové HDP v rámci digitálního průmyslu, e, tak mm, ta výkonnost se snižuje. Máme rozdíl 5-6 e, bodů z HDP v porovnání s jinými zeměmi, co se týče poměru průmyslu. A nebudeme-li mít průmysl, tak nemůže dojít e, k dobrému růstu. Musíme k tomu přistupovat seriózně. My už deset let hovoříme o reindustrializaci a nemusí se jednat o průmysl, kovový průmysl, mm, ale existují nové průmysly, inovace, digitální průmysl. Nemusí se jednat tedy o těžký průmysl, může se jednat o nové prostory pro zaměstnatnost, ale neexistuje žádný strategický plán ani v EU, ani v členských státech. A proto je důležité, abychom k tomu přistupovali opravdu seriózně. Jsou otázky, mm, které jsou společné pro všechny eh, výbory. Nejedná se o, o věc výlučné kompetence výboru, máme tady společné zájmy, musíme eh, zlepšit také přeshraniční výrobu a musíme podpořit sdílené služby. My si myslíme, že ta nová směrnice o veřejných eh, zakázkách je dobrá pro malé a střední podniky, protože tyto podniky mají mnoho problémů s tím, aby se dostali k veřejným eh, zakázkám v rámci svého státu a tady ztrácíme přidanou eh, hodnotu, protože 99 malých a středních eh, podniků těchto 99% malých a středních podniků má přístup k veřejným zakázkám ve své zemi, ale nemá přístup k veřejným zakázkám v jiných členských státech. A to je plítvání, které si nemůžeme dovolit. A chtěl bych se ještě zaměřit na obchodní dohody, které ať už v té či oné míře eh, bychom je měli eh, podpořit pro zlepšení vnitřního trhu, ale může to vést k problémům v rámci strategických průmyslů a musíme se snažit tomuto zabránit. Eh, to už je všechno. Eh, děkuji paní zpravodajce za odvedené úsilí proto, aby tuto zprávu podpořila většina výboru. Chtěl bych tedy paní zpravodajce poděkovat také za kontinuální dialog a doufám, že budeme moci napravit eh, chyby eh, Evropské komise, pokud je o ten krok zpátky v tom eh, průzkumu ročního růstu. Um, thank you. I'm the... Děkuji. Já jsem stínová zpravodajka EKR v této věci, takže několik drobných poznámek je nutno zajistit, aby eh, semestr se vztahoval ke svému eh, prvotnímu účelu, účelu a také pomohl členským státům v prosazování nejlepší praxe. Takže jde o zachování úrovně eh, flexibility výkladu, což je klíčové. Ukazatele mohou být užitečné, ale mohou také zkreslit trh, mohou přimět části trhu přesouvat se tam, kde neplatí ukazatele. Takže jde o to, aby všechny ukazatele, které se používají, byly pružné a chtěla bych také zajistit, aby byly používány ukazatele, které vyjadřují míru evropské výkonnosti v globálním měřítku. To je pozměňovací návrh 32. Paní Kalas a Antonas také předložili pozměňovací návrhy týkající se globální konkurenceschopnosti v této věci. Dále jsou zde pozměvací návrhy týkající se podrobných konzultací se zúčastněnými stranami, než postoupíme dál. Také jsem tam ještě zapracovala pozměňovací návrhy ohledně principu lepší regulace v rámci sekundární legislativy. Eh, řada z nás předložila pozměňovací návrhy v digitálním sektoru a energetickém sektoru. A také je zde pozměňovací návrh týkající se eh, odvětví služeb. Já jsem předložila pozměňovací návrh k elektronickému obchodu, kde ještě panuje mnoho eh, bariér. Je tam i problematika ochrany duševního vlastnictví můžeme eh, tuto skutečnost tam ponechat, ale netvrdím, že ochrana duševního vlastnictví slouží pouze komerčním účelům. Souvisí to také s inovací, kreativitou a tak dále. A také tam mám pozměvací návrhy o tom, abychom zajistili, že se jedná o spotřebitelskou volbu, která je důležitá. Děkuji vám za dobrou práci a těšíme se na spolupráci při tvorbě kompromisních pozněvacích návrhů. Děkuji. Antonasi, Alde. Thank you, Vicky. Děkuji, Vicky. V prvé řadě bych chtěl upozornit na pozměňovací návrh, který předložil tým skupiny ALDE. A tady vidíme celou řadu priorit, a metodologie eh, měření eh, administrativní zátěže. Myslím, že je důležité, abychom to promysleli, jak budeme postupovat. Máme nějakou metodiku, je velice obtížné, ale důležité mít možnost poměřování a mít nějakou metodiku. Je to důležité pro eh, malé a středně velké podniky, pro které je administrativní zátěž velká. Některé členské státy to chtějí přenést na evropskou úroveň. E, myslím, že e, to znamená velký tah směrem k té metodice a dále evropský semestr. Asi se budeme opakovat, ale vím, že je třeba se zaměřit na provádění. Tady eh, je eh, návrh rezoluce EP eh, z 14. října a to přebírá formulaci z této dohody. Myslí, že se na to můžeme dohodnout, To znělcí návrh 43 a dále musíme přiznat, že plně fungující jednotný trh je podstatnou podmínkou pro fungování Evropy. Nemůže to být jenom pákový F, tato funkcionalita je bezpodmínečně nutná a fragmentace jednotného trhu má rozsáhlé dopady a souběžně potřebujeme provést strukturální reformy eh, v evropské politice, abychom eh, získali eh, důvěru investorů, tedy strukturální reformy a to je nesmírně důležité. Evropská unie eh, musí být konkurenceschopná a eh, taková cesta je digitální trh. Jednou z našich priorit by měly být investice do širokopásmového internetu a do 4D technologií. 4D technologie by měly být všude. Je třeba také reformovat systém ochrany eh, eh, duš, práv duševního vlastnictví na jednotném trhu. A eh, i když některé mechanismy již v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví existují, v praxi úplně nefungují EU musí vystupňovat své úsilí a zaručit tato práva. Tento pokud bude tento problém přetrvávat, nebude možné využít potenciálu elektronického obchodu v Evropě a potom je to ještě velký potenciál v digitalizaci veřejných služeb v Evropě. E, to veřejná zpráva bude účinnější, rychlejší a levnější. Tak jednoduché je to. Děkuji vám. Denis de Jong. Denis de Jong. Děkuji vám, Vicky. A rovněž děkuji zpravodajce, protože v zásadě eh, návrh stanoviska eh, vyhlíží velmi dobře a moje pozměňovací návrhy jsou spíše jakási doplnění, aniž by chtěli um, ubírat pod, z podstaty uh, stanoviska návrhu nebo návrhu stanoviska. Eh, souhlasím se všemi těmi, kteří zdůrazňovali význam digitálního jednotného trhu a nepředložil jsem mnoho pozměňovacích návrhů k tomu, ale pokud jde o ochranu spotřebitelů a tak dále, tak zcela souhlasím. Většina mých pozměňovacích návrhů se vztahuje k tomu, že musíme vyhovět nejenom investorům, kteří by měli mít plno, ale také musíme mít plnou podporu našich občanů. Když se nyní ohlédneme, tak nezaměstnanost a také chudoba ovlivňuje mnoho lidí, dopadá na ně a podkopává to nejenom důvěru v Evropu, Evropu, ale také v jednotný vnitřní trh. Zaznamenáváme čím dál více protekcionistických tendencí v členských státech právě z důvodu nezaměstnosti. A proto je nutno zdůraznit i sociální rozměr vnitřního trhu, aniž bychom Eh, um, něco ubírali z vnitřního trhu. Naopak je nutno jej sladit eh, eh, s tímto aspektem. A moje pozměvací návrhy se týkají právě toho. A myslím, že hovoří sami za sebe, že jsou dostatečně výmluvné a že ani neobsahují mnoho nových či revolučních představ pro Evropský parlament, protože vyplývají ze stávajících nástrojů. Jediné, co bych chtěl trochu podrobněji eh, vysvětlit, je to, co jsem tam uvedl k TTIP, tedy obchodním eh, dohodám. Já se nepouštím do obecné debaty o tom, zdali jsou tyto obchodní dohody dobré nebo nikoli. Uh, o to nejde. Ale myslím, že pro tento výbor je e, důležité to, co se děje v rámci regulatorního mechanismu. To, co momentálně zaznamenávám, je to, že když jde o regulatorní spolupráci, tak e, to jsou právě naše pravidla, která jsou přehodnocována nebo Eh, měněna a tak dále. Eh, mělo by to být postoupeno mm, eh, regulatorní radě, kde ale parlament není zastoupen. A pak dojde k jednáním mezi zaměstnanci nebo představiteli komise a dalšími zúčastněnými stranami, například v USA, ale máme také dohody s Kanadou a tak dále. A výsledek pak bude předložen parlamentu, který může říci ano nebo ne na nejvýš, což znamená, že v budoucnosti můžeme pozastavit činnost výboru pro vnitřní trh, který se bude zabývat legislativními návrhy dopodrobna, protože můžeme k tomu říci pouze ano či ne, nic víc. A neslyšel jsem od komise zatím žádné vysvětlení o tom, jak to pojmout jinak. Ano, je to obtížné, protože když to svěříte parlamentu, pak je americký kongres anebo kanadský parlament se k tomu budou chtít vyjádřit tedy jak se bude vyjednávat. Budeme mít potom vyjednávání mezi členy parlamentu a jak to zorganizujeme. Takže zatím se skrývají mnohé další hluboké otázky a ta diskuse ještě nezapočala. a proto si myslím, že by bylo dobře hovořit eh, o implementaci vnitřního trhu, ale současně přiznat, že když nezískáme jasnou představu od komise o tom, jak má být vnitřní trh organizován do budoucna, tak ani my nic o tom nebudeme vědět. Děkuji Pascal de Rond. Merci, euh, Vicky. Je voudrais pas... Euh, Děkuji. Vicky. Já bych eh, nechtěl nic eh, dalšího už dodávat eh, k TTIPu. Myslím, že to bylo zde řečeno a ohledně toho, že parlament má pravomoc v tomto jednat. Ale chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za tuto práci. Vidím, že zde existuje skutečná vůle zohlednit různé připomínky z různých stran a to je určitě dobré. Co se týče té daňové otázky, ohledně připomínky k daňové harmonizaci, to byl náš pozměňovací návrh a má to určitou symboliku, možná politického konfliktu mezi námi, ale já nechci, abyste si mysleli, že se to týká toho politického konfliktu. Jestli jste uh, sledovali to, co řekl pan Juncker, když se před námi dvakrát představil v parlamentu, tak jste slyšeli, že to bude jedno z hlavních témat politiky a že to bude taktéž součástí určité nové Evropy, kde bude mnohem větší konvergence a že díky daňové harmonizaci získáme peníze, které tak zoufale potřebujeme na investice. A to zase vyvolá ten pákový efekt, že to přivolá soukromé investice, které potřebujeme. Já bych proto nechtěl, abychom se vzdávali té daňové harmonizace, či eh, daňového zbližování té konvergence pod tou záminkou, že to vyvolá politický konflikt. Já si myslím, že to v budoucnosti budeme moci ještě potřebovat a bude to součástí veřejné politiky. Já jsem ochotný opět diskutovat o této otázky, o této otázce v pragmatickém kontextu, ne v politickém protože pro mě to není eh, zase takový problém diskutovat na politické úrovni v parlamentu. To bych chtěla ještě podotknout. Pokud jde o další body, tak nebudu zacházet do podrobností mé pozměňovací návrhy, ale zdůraznuju jednoznačně, že kritéria agendy 2020 musí být eh, zapracována a opět potvrzené. Trh to nemá být eh, jakýkoliv trh. Má to být trh, který splňuje určitá kritéria udržitelného růstu. Je potřeba to připomenout a zároveň musíme zde se zmínit o tom, že potřebujeme respektovat sociální závazky, ekologická kritéria. Musíme obhájit hodnoty, které jsou základem Evropské unie. To nesmíme ztratit ze zřetele ve jménu nějaké větší účinnosti a konkurenceschopnosti Evropy. Myslím si, že nebudeme moci mít udržitelný růst ani rozvoj, aniž bychom ho nebudovali na těchto hodnotách a to nemůže být eh, přednější než efektivita. Co se týče ochrany spotřebitele a skupinové žaloby, tak eh, nad tím by se mohl eh, náš výbor ještě více zamyslet. Tady máme čím přispět. Thank you. Děkuji. Dynamismus, to je skvělé. Maria Gramíny jako poslední, pokud chce ještě někdo vystoupit, tak se přihlašte. Mulțumesc mult, doamna președintă. Încep prin a... Děkuji, paní předsedkyně. Začnu tím, že bych nejprve poblahopřála paní zpravodajce a i stínovým zpravodajům. Je to složitá zpráva, ale je také nesmírně důležitá. A to také tak nějak souvisí jednotný trh a všechny aspekty, pokud bude dobře formulována tato zpráva, jak řekla paní zpravodajka, jsem přesvědčena o tom, že si budeme dobře eh, rozumět nezávisle na příslušnost k politickým skupinám. Je eh, důležité, abychom eh, pochopili hodnotu jednotného trhu. Mám prozbu, nejsem stínovou zpravodajkou, jsem pouze účastníkem, který chce pochopit, co děláme. Je to můj první mandát a tak možná potřebuji trochu času. Mnohé zde zaznělo, ale já se chci dotknout dvou věcí. Můžete mi vysvětlit, proč tolik váháte u e, pozměňovacího návrhu, který se týká specifických zpráv za členské země. Tady byl předložen jeden pozměňovací návrh, podle něhož se eh, musí tedy předkládat národním parlamentům tyto specifické zprávy. Potom jdou zpátky do parlamentu. Proč ten váhavý přístup? Pokud to špatně chápu, tak mi to řekněte. A pokud ano, tak bych eh, chtěla pochopit proč, protože eh, já jsem byla také poslankyní Národního parlamentu, také jsem působila ve vládě, tak bych to chtěla pochopit. a Týká se to také těch nejreprezentativnějších eh, institucí, tedy parlamentu, nejenom vlády a já opravdu nevím. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom do toho zapojili národní parlamenty. Nám se to přece také líbí Evropskému parlamentu, když jsme eh, do činností zapojeni. Jsme rádi, když nás komise a rada do aktivit zapojí, pokud je to možné. Proto bych velice ráda věděla, jak bychom to mohli dobře sformulovat, aby to zde zůstalo. A co se týče eh, příspěvku z pravice, tak s tím velice souhlasím, i když zastupuji levici. Já jsem slyšela, že Evropa eh, trpí deindustrializací. Pokud ano, tak je nutné se postarat o reindustrializaci. A jak tedy eh, kde bychom měli nalézt to správné místo, eh, kam přijít s reindustrializací, pokud ne na jednotném trhu. Musíme to přeformulovat, ale je důležité, abychom zde měli také zmínku o reindustrializaci. Ještě jednou velice děkuji, protože to opravdu nesmírně těžká zpráva. Děkuji. Merci bien. Euh, je m'associe aux félicitations. Děkuji vám. Já bych se chtěl připojit eh, k těm, kteří poděkovali paní zpravodajce. Ty práce se ubírají dobrým směrem. Já bych chtěl poukázat na dva body, které se tu už objevily, ale chtěl bych je schrnout. Co se týče celého semestru a jeho vlivu na účinnost trhu a na celou ekonomiku EU, tak tady jsou dvě myšlenky, které je potřeba zdůraznit. Za prvé, nestačí mít dobrou legislativu. Musíme mít efektivní legislativu. Je důležité, aby tedy byla opravdu účinná. A myslím si, tak jako mnozí z vás řekli, je zde důležitý digitální trh. Ale čím více digitálnosti máme, tak tím méně efektivní je legislativa. Takže ty nové digitální záležitosti zároveň podkopávají legislativu. Pokud jde o otázku práva na digitálním trhu, velké podniky se vyhnou dodržování legislativy a ty malé a střední podniky to jsou ty nejzranitelnější hospodářští aktéři. A si musíme uvědomit, že růst vnitřního trhu závisí na všech podnicích, nejenom na těch velkých, ale i těch malých a středních, protože na ně se vážou spotřebitelé. Toto je velmi důležité. Celá ta nedokončenost vnitřního trhu Když se podíváme na různé druhy spotřebitelů, Musíme tam zapracovat všechny ukazatele, všechny aktéry. A zároveň můžeme, musíme proskoumat prostředky nápravy. Co je potřeba učinit, když se nerespektuje legislativa a legislativní postupy? Na tom náš výbor už pracoval v minulém volebním období, ale myslím si, že to jde správným směrem. Děkuji a že najdeme kompromisy i při pozměňovacích návrzích. Děkuji. Nevidím, že by chtěl ještě někdo vystoupit. Chce zpravodajka se k tomu vyjádřit? Děkuji. Děkuji za udělení slova. Dovolte, abych nejprve zhrnula své myšlenky. Měli bychom se nejprve obrátit na komisi, aby reagovala na ten podnět, jak tato situace vlastně nastala, že dokument, který se týká integrace jednotného trhu, není připraven. Děkuji. Děkuji, pan Moč. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Velice stručně, než odpovím na otázku, která zazněla k této zprávě, chtěl bych stručně říci, že komise Eh, vítá obsah této eh, zprávy a eh, význam, který přikládáme jednotnému trhu, jak se ho snažíme prohloubit. Komise v současnosti vytváří pracovní program na rok 2015, ještě nebyl připraven, ale jistě to není žádné tajemství, když řeknu, že to jsou oblasti, na kterých pracujeme, abychom prohloubili jednotný trh. Je to digitální digitální trh, zadávání veřejných zakázek a ještě některé další priority, kterými se zabýváme a budeme se snažit pokročit dále. Prosazování práva je také důležitou věcí a netýká se to jenom řízení při porušení platí předpisu, ale chceme umožnit eh, podnikům, eh, aby mohli působit přes hranice eh, prostřednictvím digitálních nástrojů, což bude ve prospěch malých podniků. Digitální technologie jsou také ve prospěch podniků, také pro ty malé a středně velké. Teď eh, k těm otázkám v souvislosti se zprávou. Já se nedomnívám, že eh, komise eh, nepokládá neexistenci těch zpráv jako krok zpátky. Když se podíváme na přehled ročního růstu za tento rok a srovnáme-li to s loňským, s předchozími lety, tak vidíme, že velký význam překládáme jednotnému trhu. Co je třeba učinit na evropské úrovni, na úrovni jednotlivých států, je to mnohem ambicioznější a podrobnější eh, ta analýza, kde jsou ještě nedostatky v srovnání s minulostí a eh, jsou tu jasné podněty, jak rozvíjet specifická doporučení členským státům. To znamená, že eh, nepřikládáme význam jednotnému trhu v doporučeních, ale proč bylo rozhodnuto novou komisí, abychom to tentokrát nezahrnuli, je ten, že eh, eh, chceme revidovat způsob podávání zpráv. Naopak máme tu jiné nástroje podávání zpráv. Tuto zprávu, scoreboard, posuzujeme konkurenceschopnost, máme mnoho různých zpráv a když informujeme o fungování jednotného trhu a když bychom eh, přišli ještě s něčím lepším eh, než do posud a na tom teď pracujeme. Eh, v roce 2015, jakmile to bude možné, přijdeme s ještě lepším nástrojem podávání zpráv. Můžete hovořit, prosím, trochu pomaleji, říká paní předsedkyně, já už se blížím ke konci. Tedy ještě jednou, to není otázka, že bychom nepřikládali význam podávání zpráv o jednotném trhu, ale chceme v roce 2015 eh, a nadále postupovat lépe. Děkuji vám. Paní zpravodajka? Děkuji. Děkuji zástupci komise za toto vyjádření. Sice jsem eh, příliš nezmoutřela a ani teď nejsem o mnoho šťastnější. Já se domnívám, že pokud je něco důležité, tak se k tomu eh, nemůžeme stavět tak, že to necháme stranou, ale naopak zdůrazníme ten význam. Jestliže teď řekneme, že se to odloží a zpráva bude za rok lepší a kvalitnější, tak nevím. Domnívám se, pokud je nějaké téma prioritou, a toto je prioritní téma, pak by to mělo být jednoznačně obsaženo i v patřičné zprávě, aby to bylo jednoznačně jasné ve zprávě, že to tam je jako samostatná kapitola, abychom nemuseli hledat mezi řádky, za tu je nějaká zmínka, abychom si nemohli klást takovéto otázky, protože integrace je důležitá. Integrace neznamená to, kolik procent se podařilo zrealizovat nějakými přesuny a podobně. Děkuji. Samozřejmě i stínovým zpravodajům. Děkuji vám za vaše stanoviska a souhlasím s většinou předložených názorů a návrhů. To směrování je v celku konsensuální a domnívám se, že bude poměrně snadné nalézt kompromisy. Jsem připravená se dopracovat k co nejlepším kompromisům. Je tu několik bodů, které byly podle mého možná vnímány poněkud nepřesně. Asi se mě nevysvětlila dostatečně jasně. Takže pokud jde o pozměňovací návrh, pana Altena Sedláku, tak eh, souhlasím jednoznačně s tím a také, jak říkala paní Grotini, že budeme usilovat o to, aby národní parlamenty se v souvislosti s tím ujaly větší úlohy, aby měli větší odpovědnost v rámci těch otázek, které mají význam z hlediska celkového nasměrování. Chceme do toho zapojit i národní parlamenty, aby neměli pocit, že vše, co se odehrává v jednotlivých zemích, že se o tom všem eh, rozhoduje někde výše. Musíme je začlenit do toho rozhodování a z hlediska obsahu a nasměrování souhlasím s tím, co je zde uvedeno a dále. Pokud jde o čtvrtroční zprávy, tak s tím nemohu souhlasit. Čtvrt roku je tak krátké období, že budeme eh, přecházet eh, od jedné zprávy do druhé. Nemáme dostatečný časový prostor, abychom získali patřičný objem dat údajů, na jejich základ lze vypracovat nějakou zprávu jsem střícná vůči návrhům, ale mám určité pochybnosti. Pokud by měla být ze strany komise jednotlivým výborům parlamentu předkládána takováto zpráva čtvrtletně, pak se domnívám, že by to bylo opravdu velmi náročné, ale jsem otevřená vůči vašim podnětům. Pokud jde o odborné otázky, tak naprosto souhlasím. E, pokud se to týká vyhýbání daňové povinnosti, daňové optimalizace daňových podvodů, to samozřejmě souhlasím s navrhovanými opatřeními a jde o to, aby se naše aktivity v tomto smyslu neoslabovaly, ale naopak posilovaly. Budu se snažit cestou kompromisu nalézt tu správnou formulaci a souhlasím také s tím, že předpis eh, musí být nejenom dobrý a kvalitní, ale také efektivní, účinný. A pokud jde o služby, tak tam musí být právní předpis jednoznačně s tím, co vyžaduje současná praxe a trendy. I zde e, záleží na tom, jak se nám podaří posílit úlohu legislativy. Ještě jednou bych vás chtěla poprosit v rámci tohoto jednání. Chtěla bych poprosit komisi, aby přehodnotila své stanovisko v některých aspektech, tedy co se týče předkládání nebo podávání zpráv a pokud jde o pozměňovací návrhy, ať v písemné nebo ústní podobě to nehraje takovou roli, důležitý je obsah a jsem připravena pracovat na kompromisech. Děkuji. Děkuji a mohu-li, ještě bych zopakovala tu zpětnou vazbu, která zazněla dnes ráno pokud je o výměnu názorů mezi kolegiem komisařů a konferencí předsedů výboru eh, eh, minulý večer, eh, které jsem se zúčastnila jménem tohoto výboru. Pan Katajnen tam nastínil význam prohlubování jednotného trhu, implementace a také vynucování práva. To byla klíčová priorita. A Jménem výboru jsem také řekla, že se snažíme eh, co nejvíce zlepšit fungování vnitřního trhu, ale Katajnen se k tomu nevrátil. Pokud komise nyní říká, že ano, vnitřní trh je důležitý, chceme implementaci, ale chceme monitorování provádět jiným způsobem, pak myslím, že bychom eh, chtěli pochopit mnohem lépe, jak eh, to hodlají učinit. A dnes ráno, když eh, jsem zahajovala schůzi a vztahovala se k jednání minulého večera, tak jsem právě říkala, že s koordinátory se musíme poradit, jak co nejlépe kontrolovat tu eh, práci prováděnou na implementaci. To je tedy eh, rychlé shrnutí protože to, co jsme právě slyšeli od eh, komise a také to, co říkala zpravodajka, je důležité a vše to chceme umět monitorovat. Takže jde o to, abychom eh, vyslechli později i názory koordinátorů. We're going to swap chairs at the moment. Nyní převezme předsednické křeslo Catherine Styler, protože já jsem zpravodajkou dalšího bodu a nebudu-li zastávat funkci předsedkyně výboru, tak eh, pro mě bude snaží vnímat diskusi k tomuto mému bodu. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Ta bude nyní sledovat eh, diskusi ke zprávě, za níž je odpovědná. Jedná se o nařízení nebo návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích. Spravodajkou je Vicky Ford. Nevím, jestli se chce Vicky Ford k tomu úvodem vyjádřit, anebo eh, raději vyslechnout komise komisi. Takže komise má slovo k hodnocení dopadu. Děkuji a dobré odpoledne. Děkuji za tuto příležitost předložit shrnutí zprávy o hodnocení dopadu eh, o návrhu nebo k návrhu nařízení o osobních ochranných prostředcích. Toto hodnocení dopadu proběhlo. My jsme provedli nebo zadali dvě externí studie o obsahu hodnocení dopadu. Také jsme zahájili veřejné připomínkové řízení a um, dali jsme k dispozici zprávu o výsledcích tohoto veřejného konzultačního řízení a Chtěl bych sdělit, že jsme obdrželi 77 odpovědí v rámci eh, konzultačního řízení, 27% eh, od podniku, 18% od průmyslových federací, 22% od občanů, 14 od národních eh, orgánů a 20 od notifikovaných orgánů a normalizačních orgánů. Během celého procesu. Mohu vám to také zasad písemně. 27 odpovědí poskytly podniky. Opakuji, 18 průmyslové svazy, 22 ne, promiňte, 21 jednotliví občané, 14 národní orgány a 20 notifikované a e, normalizační orgány. V průběhu tohoto procesu se vše projednávalo v rámci pracovní skupiny směrnice o osobních ochranných prostředcích se zástupci členských zemí, spotřebitelů, eh, normalizačních notifikovaných orgánů a průmyslových svazů, takže návrh byl eh, nakonec schválen 27. března letošního roku. Hlavní otázky, které jsme řešili v rámci hodnocení dopadu, je samozřejmě sladění s eh, NPR, zjednodušení tří technických nařízení, eh, volba právního nástroje, eh, právní pokrytí a tak dále. Pokud jde o to sladění s novým legislativním rámcem, když revidujeme legislativu jednotného trhu, musíme to eh, sladit s novým legislativním rámcem a eh, hodnocení dopadu bylo pro sladění. Tady jsme nezaváděli specifické změny a proto hodnocení dopadu je právě to, co se vztahuje k novému legislativnímu rámci a nebyly tady identifikovány žádné potíže, neměly by vzniknout žádné eh, více náklady pro podniky ani nadměrné náklady pro malé a středně velké podniky. Dále jsme posuzovali pokrytí produktů, protože většina členských států požadovala výjimku, která již existovala a ta se vztahuje na rukavice pro soukromé použití. A v zásadě by tyto produkty měly být zahnuty do nařízení. Důvod požadování této výjimky je to, že již 25% je to takový povinný trh a dnes není možné činit rozdíl mezi použitím tohoto produktu pro soukromé nebo profesionální účely, protože ty rukavice vypadají stejně, mají stejný design, stejné barvy a prodávají se společně v samoobsluhách a supermarketech. A proto jsme se zaměřili na průmyslově vyrábené produkty. Měli jsme problém nejenom ve vztahu k těmto produktům, ale i jiným a ten problém se týká statistik nehod. Snažili jsme se tyto statistiky dohledat, ale oni eh, nejsou sestavovány našimi členskými státy. Prostě neexistují. Prověřovali jsme, zda členské státy mají konkrétní údaje. Zjistili jsme, že evidují 150 tisíc případů popálenin, a to z toho důvodu, že spotřebitelé používají nevyhovující. Není to z toho důvodu, že by eh, používali nevyhovující produkty. Dále jsme zkoumali pracovní úrazy. Tady máme více podrobností o příčinách úrazu, ale opět eh, nemáme k dispozici detaily týkající se použití nebo nepoužití osobních ochranných prostředků. V rámci přípravy návrhu a během přípravy hodnocení dopadu jsme eh, se dotazovali zástupců výrobců, zdali je to problém. A dostalo se nám odpovědi, že to problém není, protože v současné době výrobci, kteří tyto produkty nabízejí, jsou v souladu nebo dodržují pravidla ochrany. Takže ne, nespůsobuje to žádné náklady. Nicméně, pokud jde o výrobce, kteří nabízejí produkty s ochranou funkcí, které z technického úhlu pohledu, ale tuto ochranou funkci ve skutečnosti nenabízí, nezajišťuje, pak musí výrobci eh, korigovat tyto výrobky a to tvoří náklady ve výši 10 až 20 nad rámec toho, co vyrábí, respektive nad rámec eh, výrobní ceny. Trh eh, rukavicemi je dominován dovozem, takže náš trh představuje asi 1,5 Opět neexistují specifická kvantitativní data pro jednotlivé typy produktů. Celkový trh eh, představuje 1,5 eh, miliard a eh, evropská výroba představuje 100 milionů. Objem ve výši 100 milionů. V rozsahu působnosti směrnice o osobních ochranných prostředcích e, jsou jednotlivé produkty také vyjmenovány. My musíme posuzovat situaci, kdy e, jsme měli výrobky, které mají chránit e, uživatele proti ohrožení života anebo trvalé, trvalému poškození Tady hovoříme například o jednotlivých druzích os, osobních ochranných prostředků, záchranné vesty a také přís, prostředky proti škodlivému hluku. Někteří eh, eh, lidé zaměnili požadavek eh, po ochranných prostředcích proti škodlivému hluku s hlukem jako takovým. Takže jde o škodlivý hluk. To jsou například ochrany uší, při, eh, ve výrobním provozu, nikoli například eh, během cesty letadlem nebo letem, letem letadlem. As they should be covered by category three, most strict conformity assessment. To je tedy ta kategorie 3, posuzování schody. Předložíme to eh, k dalšímu zkoumání, abychom zajistili, zjistili, že eh, to uspěje a dále výsledky, které jsme získali, vycházejí z toho, že většina eh, podniků v Evropské unii obecně mají systém řízení kvality. A proto mají minimální náklady, jistě. Pokud podniky takovýto systém řízení kvality nemají, bude to pro ně znamenat vyšší náklady, protože budou muset vybudovat systém řízení kvality od nuly. A to si vyžádá několik tisíc eur. Dále jsme se zabývali třemi technickými požadavky, které výrobci musí splňovat. A co jsme si odnesli z výsledků provádění směrnice, byly tři technické požadavky, které buď nejsou praktické povahy nebo nejsou užitečné pro uživatele. Rozhodli jsme se je zrušit a bude to samozřejmě pro výrobce i pro uh, notifikovaná eh, orgány znamenat snížení nákladů. Eh, v tomto ohledu text upravíme. Týká se to tedy těch tří technických požadavků. A nakonec změna eh, směrnice na nařízení. Za prvé výrobci, jež nebudou konfrontováni eh, s 28 vnitrostátními předpisy, ale eh, budou mít k dispozici jeden text v respekt aktivních jazycích a budeme dbát na zásadu subsidiarity. Takže toto nařízení bude obsahovat technické požadavky, které budou naprosto stejné všude v Evropské unii. A členské státy budou eh, vycházet ze stejných předpisů, takže nařízení nebude některak zasahovat do kompetence členských států. Bude se to týkat pouze těch technických požadavků a ty budou stejné, pokud budou transponovány do eh, vnitrostátní legislativy. Děkuji vám a s radostí odpovíme na vaše otázky, pokud si to budete přát. Děkuji. Komise, děkuji tedy za prezentaci posuzování dopadů. Paní zpravodajko, chcete se k tomu vyjádřit v této fázi? Děkuji. Já mám velmi mnoho otázek a děkuji stínovým zpravodajům, s některými z nich jsem se sešla včera. Bezpečnost a příslušné předpisy eh, pro výrobky jsou velice důležité, eh, jako záchranné eh, vesty, brýle a další. Tato legislativa má zajistit, aby dovozci takovýchto produktů z jiných zemí, tedy mimo Evropskou unii, vykazovaly stejné standardy, splňovaly stejné normy jako výrobky v Evropské unii a to je velice užitečné, to jsem chtěla říct na úvod, než položím otázky, tedy jenom několik otázek. Co se týče prohlášení o schodě, já to chápu tak, že v minulosti e, výrobci e, museli mít toto prohlášení o schodě a Tady jde o jednotlivé položky a to mohou být poměrně levné položky. Musí mít toto prohlášení o schodě v různých jazycích. To byl ten eh, přístup jako klanovým drahám a další. Eh, je tu tedy varianta papírové verze. Eh, to jsou tedy další náklady, zejména pokud se to týká poměrně levných položek. A typové schválení EU bude trvat pouze pět let, pokud to správně chápu, automaticky potom vyprší a musí se obnovovat. potom to znovu musí předložit výrobce. Pro výrobce je to značná nejistota. Zvažovali jste dopady tohoto ustanovení a dále kategorie e, různých typů vybavení nebo zařízení. Tady jsou uvedeny tři různé druhy, tři různé typy. Eh, podle eh, toho, jak je to významné eh, pro záchranu života. První kapitola to je takové hlavní zařízení, vybavení, jako ty záchranné vesty, které vám mohou tedy zachránit život. Eh, to může být převedeno do kategorie 2, dříve kategorie 3 a eh, to eh, může být zneužito k podkopávání těch standardů. Také jste zvažovali takovéto dopady. A dále otázka těch záchranných vest a jiných prostředků nebo eh, označování oblečení páskami, to může být v eh, kategorii 2 nebo 3. Také jste se tím zabývali a dále, co se týče malých a středně velkých podniků. Eh, děkuji za toto vysvětlení, ale ráda bych se ještě dozvěděla něco více o podnicích. Jste říkali, že 27% podniků Eh, ale v posouzení eh, dopadů se hovoří o více než čtyřech tisících eh, podnicích, takže je to velké procento malých a středních podniků, které vyrábí ochranné oblečení. Je tu zapotřebí doplňující legislativa ale potom tu slyšíme o velký počet malých podniků, které tu dominují. Je to poněkud eh, matoucí. Můžete nám říct, které malé střední podniky a která odvětví eh, se eh, zabí, zapadají do toho rozšíření oblasti působnosti a potom jste Víme, že dochází k popálení rukou 15 20 případů, ale nemám žádné důkazy, zda to bylo ve vztahu s používáním či nepoužíváním těch nových eh, položek, které budou spadat do této oblasti působnosti. Takže to se, eh, je otázka, která se také objevuje v posouzení eh, dopadů a Potom eh, u těch rukavic 31 respondentů, eh, z nich 18 nesouhlasilo se zabojením do této oblasti působnosti. Můžete nám říci, proč těchto 18 odpovědí se eh, vyjádřilo jinak než 13, které byly pro. A také zkoumali jsme, jste rozdíly na nákladů u těch položek, které eh, patří k průmyslovému zboží a netolik k osobním eh, eh, položkám. Bude to znamenat další náklady pro uživatele, když budou začleněny do oblasti působnosti, budou to větší náklady, když se budou používat pro osobní užití a poslední otázka. úvodní ustanovení číslo 9. Hovořili jste o vyloučení z řemeslných produktů jako ručně vyráběných rukavic. Ty nejsou začleněny, ale já jsem eh, jejich vyloučení nikde nenalezla. Nikde v textu, ať už to byl text předchozí směrnice, Nenašla jsem, že by tyto položky byly explicitně vyloučeny. Zkoumali jste, proč eh, ručně vyráběné, a já nevím, co to znamená eh, z hlediska definice, ale ten text ve vztahu k tomu úvodnímu ustanovení není jasný. A já bych nyní pozvala stínové zpravodaje, napřed zpravodaj za EPP, pan Armond, Děkuji. A já promluvím německy. Myslím, že je výbor nebo bude výbor zajedno v tom, že toto zákonné opatření, které bychom měli přijmout, je dobré a smysluplné v tom ohledu, že zvyšuje riziko bezpečnosti a že osoby působící na trhu, to znamená výrobce, dovozce a distributéry, distributéři nebudou nadmírně zatížení. A to um, je i snaha našeho výboru. Včera jsme měli zasedání stínových zpravodajů, takže eh, některé otázky již položila eh, naše paní předsedkyně, které jsme formulovali i my na zasedání stínových zpravodajů, ale přesto mám otázku týkající se časového omezení, které se ku podivu neodstlo v hlavním textu, ale v příloze, v příloze číslo 5, článek 6, odstavec 2, písmena I a J. A tam se hovoří o platnosti certifikátu, která by měla být omezena na pět let. Podle údajů výrobce to v minulosti neexistovalo. Otázka, která z toho vyvstává, je tato. Pokud osobní ochranný prostředek byl někdy certifikován a norma se nezměnila, jaké jsou pak důvody, eh, že se tady eh, chce uplatnit časové omezení to by znamenalo samozřejmě, že výrobci mohou mít problémy ve skladech. Takže proč v návrhu nařízení komise požaduje pětileté časové omezení? Byli k tomu dotazováni výrobci. Já se domnívám, že výrobci by nebyli šťastní se zavedením eh, takovéto, takovéhoto časového omezení. Za druhé, made to measures, to znamená na míru eh, vyráběné ochranné prostředky podle návrhu by měly nyní všechny spadat do kategorie číslo dvě, rizikové kategorie číslo dvě. Otázkou je, zdali to není nebezpečné a zdali to odpovídá zdali to neodporuje eh, přístupu maximální ochrany před rizikem, když je ochranný prostředek vlastně úředně takto klasifikován do druhé kategorie, aniž by byl podroben nějakému eh, testu eh, rizikovosti. Myslím, že je nutno tedy zkoumat to riziko a podle toho to zařazovat potom do kategorii a ne automaticky, protože Tady pak eh, panuje hrozba, že trh bude zaplaven eh, eh, těmi na míru šitými ochrannými prostředky, které budou automaticky spadat do kategorie 2 a tím si ušetříme ty nákladné audity kategorie 3. Dále článek 8 odstavec 6. Tam je výrobcům uloženo, aby na papír otiskli nebo na balení otiskli kompletní adresu výrobce. Otázkou je, proč v době internetu a e, jiných možností označování ještě nutné. A poslední otázka týká se článku 7 odstavce 2. Tam jde o takzvanou demonstraci, o předvádění. Rád bych věděl, co tím je přesně míněno, aby nedošlo k problému s porozuměním. Děkuji vám. Já děkuji panu Almondovi a nyní má slovo paní Westphal. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich entschuldige mich mal gleich eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se omlouvám eh, za svůj eh, hlas. Já mm, se mi špatně mluví a přišla jsem téměř o hlas, takže se omezím jenom na pár bodů. Já bych se chtěla zeptat komise, já, jestli jsem to dobře pochopila, že eh, téma, eh, téma je, eh, jsou právě tyto rukavice. V Německu se tady o tomto hovoří, jedná se o 20 o to, že se tyto rukavice zdra, zdraží o 20% a že ti výrobci, kteří nebudou mít schodu, takže nebudou moc vyrábět. To je tedy napínavá věc. Verbrennungen sind keine real. Eh, takže eh, eh, protože tady se jedná o to, že O, o rukavice, které se používají na pečení a že by se někdo mohl spálit. My to všichni známe z Německa a že většina těch, ehm, většina těch nehod se stává právě tam, kde se člověk cítí nejbezpečněji, tedy v domácnosti. A mm, proto já dost dobře nechápu, když se tady v těchto diskuzích jedná o to, že musíme zabránit tomu, té, té euroskepse, protože v těch jednotlivých eh, malých eh, vesnicích a domácnostech se tady na tato eh, nahlíží, že se tedy bude regulovat takováto věc. A já musím říct, že já často vaším doma, tak jako asi vy a je tady tady se jedná o to, že trouba má 100 až 150, o 120, o 250 stupňů a tam eh, samozřejmě eh, může dojít eh, ke spálení. Jedná se o stupeň spálení 2%. Jedná se tedy o to, že máme rukavici a že musíme tedy pomocí této rukavice vyndat tedy nějaký ten předmět z trouby. A to je tedy právě ten bod, o který se jedná. Netýká se to jenom samozřejmě žen tady v místnosti. Takže diskuze o osobní ochranné prostředky, dobře, já to považuji za rozumné a smysluplné, ale jde o to, že občané v Evropské unii by měli být chráněni, ale měli by být tedy takto ochráněni a my tedy zde v Evropské unii jako parlament to máme za úkol. Dobře, bezpečnost ale by neměla být jít na úkor ceny výrobku. Já jsem už eh, předtím byla zde v parlamentu v tomto výboru, já jsem například připravila zprávu k motorům a tato zpráva ukázala zřetelně, že diskuze je zásadní. Tam se jedná o motory. Dobře, a teď už to nepotřebujeme, protože to příliš drahé. A nyní po roce a roce a půl, po těch eh, diskuzích eh, v trialozích, tak všichni jsme došli eh, k rozhodnutí, že motory ABS chrání životy. Tedy ABS pro motocykly, tyto motory. Takže já si myslím, že bychom měli zůstat věcně ve věcné poloze diskuzí. A proto bych chtěla eh, paní eh, zpravodajce, která je také paní předsedkyní, já bych se tedy chtěla eh, zajímat o to, jaký máme časový plán, o jaký časový plán se jedná, protože v německém tisku se o tom hovoří například ministr, citoval byl tam um, britský ministr ho, pro hospodářství a hovoří o tom, jak, jak na to nahlíží komise a že my bychom měli zabránit tady této diskuce, abychom nepoškodili vnímání Evropské unie u občanů. Proto bych vás chtěla požádat jasný časový harmonogram, eh, také co se týče jiných oblastí, tedy které jsou také v programu, takže aby se, na to, aby se k tomu nepřistupovalo odděleně. Já se ještě jednou omlouvám eh, za svůj hlas, příště to bude lepší. Thank you. Eh. Děkuji. Mám eh, zajímavý prášek v kabelce, možná, že vám pomůže na hlas. Eh, dalším synovým zpravodajem je pan Rošfor. Děkuji. Než se vyjádřím ke zprávě, chtěl bych vám sdělit smutnou zprávu. Jacques Barrot, bývalý francouzský komisař, zemřel. Byl eh, ve funkci přes, před Michelem Barnierem a s velkou lítostí sděluji tuto zprávu. Byl eh, mým politickým i osobním přítelem a velice se zasazoval o evropskou myšlenku. Zemřel před třemi hodinami, eh, když eh, vycházel z pařížského metra. Takže máme zde dvě nebo tři nebo čtyři zásadní otázky. Za prvé, tomu připomínkovému řízení, které prováděla komise. To se nám zcela nezamlouvá. Je v tom spousta údajů, ale současně máme dojem, že to není zcela formalizováno, že to není dobře shrnuto a vyhodnoceno. Nedává nám to souhrný obrázek o situaci a ptáme se, jak by to případně eh, eh, mohlo jaký by to mohlo mít vliv například na malé a středně velké podniky i na spotřebitele. Také jsem nadnesl již otázku hodnocení dopadu, to ale neznamená, že bych byl proti tomu. Když žádáme o přesné informace, tak si komise nesmí myslet, že jsme automaticky proti hodnocení dopadu, anebo že jsme vůči němu zdrženliví. Já podporuji tento politický postup právě v domácnostech dochází k mnoha nehodám a úrazům a my hovoříme o ochraně osob i v domácnostech, kde dochází také k, případě, k případům úmrtí. Těch případů úmrtí v domácnosti je více než na ulicích nebo na silnicích. Takže o tom potřebujeme také konkrétnější údaje. Více než z té konzultace vyplynulo. Za druhé, panuje zde velká rozmanitost eh, a mnoho kategorií eh, předmětů. Kdybych měl náladu na vtípky, tak bych řekl, že rukavice na pečení neboli chňapky nejsou nutně pro ženy, ale i muži si rádi popálí prsty někdy, ale nejsem zcela na, nezdílím zcela názor eh, eh, kolegyně. Já jsem dokonce byl už eh, u lékaře kvůli popáleninám a to proto, že jsem byl velmi nešikovný. Je to choulostivá věc. V mé zemi je mnoho produktů, které jsou eh, vyráběny řemeslně. A právě u těch chňapek máme celou řadu modelů a také trouby jsou různé a mají různou teplotu Někdy se stane, že musíme například něco eh, vybrat z troby a vynést to na balkon, kde je současně teplo a tam eh, vlastně může dojít k nějakému přetlaku a to také může způsobit eh, nepříjemnosti. A to už jsou detaily. Já vím, že je zapotřebí mít dostatek technických dokumentů a údajů. Zaznělo to i e, ze, od zástupce EPP, že je možno použít internet. To je také dobrý podnět. Ale zbývá ještě jedna zásadní otázka, kterou jsem zatím neuměl zodpovědět na základě informací komise. A sice, jak dynamické to celé má být, celý tento systém. Řekli jsme, časové omezení na pět let, ale je důležité, aby ten systém byl dynamický, protože bezpečnost produktu, to není něco strnulého, to je odvislé od inovací, od nového vývoje a naskýtají se mnohdy i rozporuplné situace. Totiž když chceme něco stanovit na dlouhou dobu, to znamená, chceme, aby ten výrobek byl během celé své životnosti bezpečný, ale současně dochází k inovacím eh, a výrobky se neustále zlepšují, zdokonalují, používají se nové materiály, eh, existují nové výrobní procesy a postupy a to vše by mělo být zohledněno. To znamená, měl by to být systém, který umí dýchat, který je dostatečně pružný, aby eh, bylo možno eh, vždy do toho zapracovávat i inovace. Nevím, jestli se to má promítnout pouze v těch lhůtách, tady je nutno vést i diskusy s malými a středně velkými podniky. A ta diskuse není snadná, protože malé a střední podniky říkají, že musí být ostražití, protože náklady mohou narůstat. Ale právě malé a střední podniky musí mít jistotu, ohledně vývozu. My chceme malé a střední podniky posílit v Evropě. E, mají čelit férové hospodářské soutěži. A na rozdíl od socialistické kolegyně se domnívám, že ta ochrana má souviset i s určitou cenou. Otázkou ale je, jaká cena je přiměřená. Říci, že Ehm, budeme zavádět nové prvky za konstantní cenu, to nevím, jestli je to možné. Tady asi hospodářská soutěž zajistí, že nebude docházet ke zneužívání. Ovšem jsou to všechno nové aspekty, které musíme probrat. Obsahově, myslím, mezi námi panuje zhoda v těch hrubých rysech. Přejeme si harmonizaci, co možná nejrozsáhlejší a e, co možná nejrychleji, ale je zde ještě řada dalších otázek, které zdánlivě působí jako detailní, ale v podstatě detailní nejsou. Je tady ještě mnoho práce i e, za podpory paní zpravodajky, abychom skutečně postupovali e, vodotěsně. Děkuji. Děkuji, pane Rošfor, a slovo má pan Maštal. Předsedající, v podstatě už moji kolegové <clears throat> položili většinu těch otázek, které mi ležely na srdci také, včetně toho, na jakou teplotu se peče v troubě, eh, toho, že se člověk doma nejsnáze poraní. Já se chci zeptat komise, protože tu prezentaci jsem viděl včera, a e, tam byl údaj že jsme oslovili nebo že je předpoklad e, že působí na trhu zhruba four zero výrobců těchto prostředků ale odpovědělo na tu dotazníkovou akci jenom seventy seven můj dotaz je jestli je to dostatečné množství na to abychom mohli udělat závěr že je e, potřebná změna Eh, včetně toho že vlastně nevíme a bylo to zmíněno jak eh, zareagují malé a střední podniky kterých se to může dotknout. druhá otázka to je spíš na vedení našeho výboru komise zmiňovala že není schopná nebo nemá v té své analýze eh, uvedenou úrazovost že to není možné spočítat. já bych dal doporučení my máme agenturu pro ochranu zdraví při práci v bilbau kterou platíme a možná bychom měli požádat o, nějakou konfrontační studii nebo srovnatelnou studii této, tuto agenturu abychom jako výbor měli i svoje validnější parlamentní data. Ne, Durand, Merci, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych měl jeden malý dotaz pro komisi. Eh, chtěl bych eh, navázat na to, co řekl pan Rochford na téma spravedlivé ceny za výrobky, které jsou účinné a bezpečné. Myslím, že vaše připomínka je přiměřená. Ano, za výrobky bychom měli eh, platit přiměřenou spravedlivou cenu. Nemůžeme chtít, aby se kvalita zlepšovala, ale zároveň stejna, cena byla stejná. A ještě další věc, pane Rošfore. Co si kupujeme za jakou cenu a na jak dlouho, to je otázka, kterou si vždy kladou spotřebitelé. Spotřebitel musí zaplatit za to, aby se nespálil, ale nemají povinnost platit za výrobky, které se rychle e, ničí a musí se neustále nahrazovat. Některé výrobky se ničí jenom používáním, to tedy jenom na okraj. E, když navážu na to, co jste řekl. Já bych měl otázku pro komisi. Já jsem si eh, vyslechl to, co říkáte, já nespochybňuji to, co říkáte. Vy jste hovořili o těch třech technických eh, požadavcích, které nejsou splnitelné, například eh, mechanická vibrace a tak dále. Vy jste to tady všechno vyjmenovali a jasně zde bylo řečeno, že zrušení těchto technických požadavků nijak neovlivní životní prostředí ani zdraví zaměstnanců. A já bych se chtěl zeptat, na základě jakých hledisek jste toto posuzovali? O, vy jste se opřeli o to, co vám řekli zaměstnanci či zaměstnavatele, prostě na základě čeho jste to vyhodnotili? Já, takže... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Upřímně řečeno, jsem poněkud udivena tou diskusí, která zde probíhá, protože máme co dočinění s návrhem nařízení, které nevychází z nuly, ale vychází ze směrnice z roku 1989. To znamená, že zde už určitý základ máme a nevytváříme z brusu nový zákon pokud jsem to pochopila správně, co předtím říkala Evropská komise, eh, v eh, řadě oblastí ta nová eh, norma bude přinášet zjednodušení a i určitou vzájemnost. A proto vítám velmi to, co Evropská komise předkládá. Rovněž velmi vítám že po mém soudu provádí hodnocení dopadů a já ostatně často nadávám na hodnocení dopadu eh, Evropské komise. V tomto případě je to hodnocení dopadu ale eh, zajímavé, lákavé, eh, klade otázky a skýtá i odpovědi. Takže Neměli bychom se tvářit, že zde eh, vynalézáme něco zcela nového, ale že děláme něco rozumného a eh, zlepšujeme to, co již existuje. Chtěla bych ještě požádat sekretariát našeho výboru, protože já jsem se předem na zákon důkladně nepodívala, tak v příloze jsem nyní chtěla eh, prostudovat, co vlastně v tom zákonu je, ale příloha není u toho zákona. Mám na mysli elektronické materiály v rámci e-komity na webu. Jelikož už sebou papíry nenosím, ale eh, pouze pracuji s počítačem, tak je to mm, obtížné, eh, když to tedy nemám před sebou. To by se vlastně stávat nemělo, že to není k dispozici na webu. A nyní otázka. Eh, zdali ta doložka sunset, kterou parlament v minulosti často odmítal. Ehm, zdali se tato doložka vztahuje i na tento nový eh, eh, zákon. Mohli byste mi to eh, vysvětlit, komise. A pak ještě otázka na předsedkyni rada. Již dospěla daleko ve své poradě o tomto zákonném textu, ale my v parlamentu jsme se do toho vůbec ještě nepustili, vůbec jsme to ještě ani nezačali. Jinak jste velmi tvrdá na zpravodaje a říkáte, že je nutno stanovit eh, lhůtu a eh, nyní právě u té vaší zprávy nebyl žádný časový harmonogram zveřejněn, takže bychom vítali, kdybyste nám mohla laskavě tento časový plán sdělit. Děkuji. A já nyní do diskuse zapojím komisi. Eh, předsedající přerušuje, k tomu se dostaneme komise, mohli byste zodpovědět otázky, které zazněly? Thank you. So allow me... Děkuji. Dovolte mi, abych v prvé řadě se pokusil objasnit situaci, pokud jsem to správně pochopil. Někteří to vnímají tak, že máme 4 tisíce výrobců nebo podniků eh, rukavic. Ne, my máme 4 tisíce 000 Eh, výrobců veškerých osobních ochranných eh, prostředků. To znamená například, eh, co se týče rukavic na mytí nádobí, tak máme velmi málo podniků v Evropě a jsou to malé a středně velké podniky a potom máme také malé a středně velké podniky, které vyrábějí rukavice pro obsluhu trouby, ale to není tak důležité. Takže eh, to bylo podle eh, Evropské federace, ale jistě eh, veřejné konzultace se provádějí na internetu. My neznáme ani adresy e, těch e, evropských výrobců osobních ochranných e, prostředků, ale požádali jsme o dvě různé studie a konzultanti získávali údaje. Tyto veřejné studie jsou k dispozici a při posuzování dopadů jsme vycházeli z výsledku těch veřejných konzultací. Zabývali jsme se tedy to tou otázkou eh, eh, rukavic a jaké jsou eh, orgány na trhu. A jsou to výroby pro profesiona- rukavic pro profesionální využití, pro osobní využití. A Některé e, tyto prostředky vypadají jako pro profesionální využití, ale i když e, to jsou rukavice pro e, použití v soukromé sféře, přesto výrobci musí splňovat požadavky této legislativy, eh, protože tvrdí, že tyto rukavice skýtají ochranu a to je také důvod, proč je spotřebitele kupují. V tomto nařízení nejsou stanovena další technická, eh, eh, technické požadavky na rukavice proto při posuzování eh, dopadů jsou ty náklady nízké. Když hovoříme o nákladech 10 až 15 pak se to týká těch rukavic, které eh, neodpovídají tvrzením eh, výrobců. A pokud výrobce chce ochránit spotřebitelé eh, potom eh, eh, musí splnit ještě těch 10-15 Jsou to tvrzení, že výrobky skýtají ochranu a pokud ne, pokud spadal tento výrobek do oblasti působnosti směrnice, potom výrobci musí stáhnout takovéto produkty z trhu. Doposud to eh, nedělají, protože ty eh, produkty nespadají do oblasti působnosti, takže eh, orgány na trhu se musí hostit svého úkolu, takže vzhledem k některým dalším otázkám, například toho osvědčení na pět let, tady požadujeme obnovení, ale musí se vystavit eh, nové osvědčení, když se trh změní. A to opět vystavují eh, orgány dohledu na trhu. A týká se to záchranných vest, pokud byly eh, zjištěny nějaké nedostatky a jsou nové harmonizované standardy a orgány dozoru nad trhem to kontrolují, výrobce řekne, mám e, příslušné osvědčení, nemusím nic měnit toto osvědčení je na pět let a potom se musí vystavit nové, pokud dojde k nějaké změně produktu. Při odstavení, odstranění tohoto osvědčení e, jsou přiměřená opatření, to znamená, nemohou získat nové osvědčení, musí předložit eh, plnou eh, analýzu nákladu. Představuje to administrativní náklady. Nebude to jenom několik eur. To tedy znamená, že vzhledem eh, k výrobku výrobkům vyráběným na míru. To bude kategorie 2. Pokud je výrobek v kategorii 3, může spadat do těch výrobků vyráběných na míru. Musíme ještě vyjasnit celou koncepci. A týká se to výrobku. Pokud je v kategorii 2 a pokud je to jenom jeden produkt, co to znamená? V kategorii 3 se provádí audit výrobního procesu. Není to tedy výrobní proces, který by vyráběl více obdobných výrobků. Je to pouze výroba jednoho produktu. A po, takový produkt jako záchrana vesta nespadá nyní nikdy do koncepce výrobků vyráběných na míru. Tak to se mi snad podařilo vysvětlit. Je třeba plnit tyto předpoklady a nebudou vznikat žádné další náklady snažíme se sformulovat vše, aby to bylo co nejjasnější pro každého. Říkáte o adresách na internetu. Tady je eh, důležité to, co je uvedeno v NLF. Je to tedy stejný přístup jako u každé eh, legislativy týkající se jednotného trhu. Již jsme diskutovali o těch potížích, které by nastaly, kdybychom to všechno eh, zredukovali na eh, webové stránky na internetu. Ty se eh, mohou využívat, ale nikdo nemůže zavázat výrobce, aby udržoval stránku na internetu. Dále článek 7.2 eh, hovoříme o eh, hospodářské soutěži, pokud eh, nějaký produkt neplní před pisy a potom specifické požadavky z hlediska technických vibrací. To bylo to byl obecný požadavek. Eh, mechanické eh, vibrace eh, musí být podrobeny hodnocení u tohoto specifického ochranného prostředku, protože specifický osobní ochranný prostředek podléhá různým typům mechanickým vibracím. Takže obecné požadavky nejsou vhodné. Pokud je to specifické ochranné prostředky, pokud se pracuje na určitém e, stroji, potom je třeba posoudit e, mechanické vibrace na tomto stroji. Takže toto zůstává, ale je to ve spojitosti se specifickými produkty. Uh, we, we of course, uh... Samozřejmě můžeme poskytnout všechny informace, které máme v našich studiích a ve zprávě. To není problém. Poskytnout další informace, ale při vědomí, že oficiální statistiky neobsahují všechny ty informace, které jsme mít chtěli a které chceme, aby byly dostupné. Děkuji. My eh, máme půlhodinové spoždění, takže dávám slovo paní zpravodajce. Velmi rychle chci připomenout členům, že jsem si zvolila tuto zprávu, protože nikdo jiný ve skupině či výboru se k tomu neměl. Já mm, připisuji velký význam obecným nebo osobním ochranným eh, prostředkům a kdyby někdo tvrdil opak, že tedy významné nejsou, tak by mě to skutečně zlobilo. Eh, jak jsem úvodem eh, předeslala, Eh, pokrývá to velmi důležité předměty, jako například neprůstřelné vesty, ochranné mm, mm, plovací vesty a tak dále a je velmi důležité, aby eh, tyto prostředky měly stejné normy v případě jejich dovozu do Evropy, jako v případě výroby v Evropě. A to je klíčový aspekt toho usnesení RPF ale na rozdíl od eh, jiných eh, zpráv, které jsme dopoledne slyšeli a které eh, rovněž podléhaly hodnocení dopadu, tento případ je jiný, protože tady dochází k rozšíření působnosti. Musíme se tedy na tu působnost podívat a musíme zvážit, zdali tyto produkty E, spadají do stejné kategorie a zdali jsou vůbec zařazené e, na správné místo. A musí být jasno, že když zavádíme novou legislativu o těchto produktech, tak to musí našim spotřebitelům pomoci a nikoli e, jim situaci znesnadnit, dostat se k těmto prostředkům. Nestanovila jsem si zatím časový harmonogram, protože jsem chtěla eh, se sejít s tínovými zpravodají, vyslechnout jejich názory. To se stalo včera večer. Eh, bohužel eh, stínová zpravodajka za socialisty nemohla být z důvodu nemoci přítomná, ale snad se k ní, s ní sejdu později. 27. ledna Uh, Předložím um, další návrh a pokryjeme celou řadu aspektů, to znamená, projasníme uh, tu otázku uh, prostředků vyráběných na míru, dále té pětileté lhůty a stále ještě nechápu, proč je nutno požadovat eh, papírové dokumenty eh, v této věci a proč nebylo možné připravit včas elektronické podklady a příště také se vynasnažím eh, lépe objasnit, které druhy produktů spadají do působnosti tohoto nařízení a které ne. Já si myslím, že určité rozdíly mezi jednotlivými produkty existují. Musíme tedy vnést eh, do věcí více světla, více jasna. A doufám, že budeme moci na tom spolupracovat a podělit se o názory, než dospějeme ke společnému rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, a nyní předávám opět eh, předsednické křeslo jí. Um, okay, the next item is on unfair... Další bod se týká nekalých obchodních praktikách v potravinovém řetězci a nyní je na řadě prezentace komise a slovo má hned útvar komise, nevím, kdo promluví. Paní Maria Rejba. Ano, děkuji. Velice mě těší, že se dnes mohu zúčastnit a mohu vám prezentovat sdělení komise z července tohoto roku, které se týká nekalých obchodních praktik v potravinářském dodavatelském řetězci. Máme také některé informace ze studie, kterou už jsme provedli a přitom jsme sledovali situaci v členských státech Nebudu k tomu přistupovat odděleně, ale do prezentace zahrnu také některá vysvětlení o tom, jaká je situace v některých členských státech a jak jsme se o ně opírali ve studii. Jistě eh, je to téma, které nás eh, provázelo eh, v při předchozím legislativním cyklu a váš eh, výbor se velice aktivně zajímal o tyto záležitosti maloobchodního sektoru, což eh, je samozřejmě eh, základní otázka při řešení nekalých obchodních praktik. Než eh, přejdeme k tomu sdělení, ráda bych eh, zahájila krátkým vysvětlením, co myslíme těmi nekalými obchodními praktikami a jak jaké eh, definice používáme. Jsou to praktiky, které se odchylují od řádného obchodního chování. Příklady takovýchto praktik jsou například zneužívání smluv, retroaktivní jednostrané doplňky do smluv a také nepředvídatelné poplatky, které začne uplatňovat jedna strana proč eh, se toto téma eh, stalo tak důležitým eh, na programu jednání v uplynulém roce. Myslím, že to souvisí s tím, co se odehrávalo v potravinářském dodavatelském řetězci. A ty charakteristické rysy, které jsou důležité v tomto ohledu, jsou skutečnosti, že jsme svědky stále větší nevyváženosti vyjednávací síly, zejména na straně eh, malých eh, hráčů eh, na trhu. A ty dopady jsme viděli, to jsou strukturální koncentrace podniků v potravinářském dodavatelském řetězci. Netýká se to jenom maloobchodu obchodu ale týká se to e, některých e, produktů v dodavatelském řetězci. Vidíme tu značnou volatilitu e, komodit na trhu. Spotřebitelé mají omezený rozpočet, to se projevilo v posledních letech a za takovéto situace tu stoupá riziko vzniku nekalých obchodních praktik. Byli jsme svědky mnoha iniciativ v poslední době, jak čelit těmto obchodním praktikám. Byly to iniciativy na úrovni EU i na úrovni členských států, na úrovni EU máme eh, dobrovolnou iniciativu pro eh, potravinářský dodavatelský řetězec a na úrovni členských států eh, máme různé situace. Jsou tu také ty dobrovolné iniciativy, jak je uvidíte na dalším obrázku, na úrovni členských států jsme zaznamenali různé reakce. Byla eh, zavedena nová legislativa, která se zaměřila na potírání specificky nekalých obchodních praktik a také došlo k modifikaci eh, eh, legislativy v oblasti eh, hospodářské soutěže, nebo to nebyla úplně modifikace, ale uplatňování obchodních praktik politik, potom to máme eh, doprovolné systémy a některé eh, členské státy nepřistoupily k žádným aktivitám ale eh, v celku se objevilo mnoho iniciativ na úrovni členských států a nyní půjdu do detailu nejprve k evropské úrovni. již několik let zúčastněné strany potravinářského dodavatelského řetězce pracovali na dobrovolné iniciativě boje proti nekalým obchodním praktikám a před eh, více než rokem se na této iniciativě dohodli a e, e, nyní se nazývá iniciativa v potravinářském dodavatelském řetězci a byla zahájena v září loňského roku. Takováto iniciativa e, stanovuje celou řadu zásad a osvědčených postupů. Všechny zúčastněné strany se dohodly na těchto zásadách. To byl tedy první krok v rámci této iniciativy. Všechny zúčastněné strany dodavatelského řetězci se dohodly na eh, sadě osvědčených postupů eh, a zásad a také uváděly příklady osvědčených postupů. Ne však všichni aktéři podpořili tuto iniciativu v dodavatelském řetězci zejména proto, že zúčastněné strany se cítily zklamány, protože tato iniciativa měla eh, určitá omezení při uplatňování těchto zásad. Některé zúčastněné strany eh, tedy nebyly schopny podepsat tuto iniciativu, ale dohodli se alespoň na zásadách jako takových co uskutečňují členské státy. Již jsem říkala, že některé členské státy přijali legislativu, která se specificky zaměřovala na obchodní praktiky a tady to vidíme na mapě. Členské státy zvolily odchylná řešení, obvykle to bývá výčet takovýchto nekalých praktik, vytvoření seznamu a některé členské státy, i když je to velice specifická legislativa, která se netýká jenom hospodářské soutěže. Myslím, že by to mělo být zobrazeno zeleně Itálie a další mají specifické orkány, které uplatňují tu specifickou legislativu, to je jeden model. A potom jsem eh, se zmiňovala o modifikaci právních předpisů o hospodářské soutěže, to jsme měli také eh, příklad eh, z některých zemí. Je to tedy ty legislativa v oblasti hospodářské soutěže, která sleduje ekonomickou závislost mezi stranami a relativní eh, sílu na trhu. V Německu nedávno použili také určité řešení vystoupili proti jednomu velkému maloobchodu v Německu. Eh, v některých zemích není eh, žádné veřejné prosazování legislativy. Eh, tam eh, je možná smluvní právo, které by se uplatňovalo teoreticky, ale je nutné se obrátit na soud a to je značné omezení. Studie ukázala, takže se v praxi tento postup proti nekalým obchodním praktikám nepoužívali. Potom oranžová barva, tedy omezené použití slovního práva. Co přimělo komisi, aby vypracovala toto sdělení? Co vedlo k této politické akci? Vyvodili jsme z toho, že obecně eh, je nedostatečná legislativa v Evropě v oblasti hospodářské soutěže. Základní legislativa v oblasti hospodářské soutěže se opírá o smlá, smlouvu, ale v členských státech jsou možná specifické zákony hospodářské soutěže, zejména tu neexistuje harmonizace článku 1 a 2. A členské státy mohou mít širší oblast působnosti pro takováto ustanovení, která se e, týkají zneužití postavení na trhu. E, může to být chápáno šířeji. Iniciativa dodavatelského řetězce byla velice eh, důležitým počinem. To eh, musíme stále znovu zdůrazňovat, jak byla důležitá a jaký má potenciál, eh, abychom reagovali opravdu pružně proti obchodním praktikám. Je to také propojeno s vymáháním práva. To byl také jeden z hlavních eh, důvodů, proč jsme předložili toto sdělení. Domnívali jsme se, že by bylo také dobré zdůraznit, eh, že eh, je tu eh, docela jednota v chápání nekalých obchodních eh, praktik v Evropě. I když to není legislativní nástroj, snažíme se o harmonizaci a je dobré zdůraznit, že jsme dosáhli širokého konsensu o tom, eh, co jsou nekalé obchodní praktiky v potravinářském a dodavatelském řetězci. To nás vedlo k tomuto dělení a já jsem tedy chtěla zdůraznit, jak je to zásadní na národní úrovni. Konaly se diskuze na téma, proč komise navrhla nějaký silnější nástroj než dělení. Tady jsou různé důvody. Za prvé, myslím, že jsem to dostatečně vysvětlila že jde o domácí vnitrostátní záležitosti, protože mnoho nekalých obchodních praktik se uplatňuje na vnitrostátní úrovni. A víme, že mnohé členské státy již učinili určité plány. Pokud vznikne nějaký legislativní nástroj, a bude se zaměřovat na prosazování práva, asi bude eh, obtížné nalézt jednotné řešení pro všechny případy. To již vyplynulo z předchozího obrázku, z té mapy, protože jednotlivé členské státy používají různá řešení. A nakonec, co je velice důležité, ta iniciativa v potravinářském dodavatelském řetězci je stará něco přes rok měla by mít příležitost, aby prokázala své přínosy. To nás tedy všechno vedlo k vydání toho sdělení. A nyní, co obsahuje toto sdělení, zaprvé je třeba vědět, že se zaměřuje na účastníky na trhu, na členské státy i na komisi. Spočívá na třech pilířích je to podpora té eh, iniciativy v potravinářském dodavatelském řetězci, eh, dále o standardy osvědčených postupů, také jsem o tom hovořila a eh, o zásadu efektivního prosazování na národní úrovni orgány vymáhání práva na úrovni EU a my v v sdělení požadujeme, aby členské státy eh, vyhodnotili svůj systém. Ještě možná k té iniciativě v potravinářském dodavatelském řetězci. Ještě jsem se nezmínila o tom, že na úrovni EU vyzýváme aby se eh, všichni, co působí na trhu, eh, připojili k tomuto sdělení. Počítáme s účastí malých a středně velkých podniků dodavatelského řetězce, protože pro ně eh, to bude mít největší přínos, pokud budeme vystupovat proti nekalým obchodním praktikám a dále je důležité, aby se eh, vytvořila platforma pro vnitrostátní iniciativy. Stanovili jsme také takovou skupinu, která bude sledovat tyto iniciativy. A nyní, jaké jsou standardy v EU? Myslím, že jsem se již o tom zmiňovala a nemohu jít příliš do eh, podrobností. Nyní bych ráda zdůraznila, že jsme požádali členské státy, aby přeskoumali, zda je regulační rámec v souladu s těmito zásadami. Členské státy by se měly zabývat platnou legislativou nejenom na straně prosazování, ale i z hlediska obsahu a způsobu, jak eh, přistupují k těm praktikám, protože tu může být tendence jako v mnoha jiných oblastech vydávat příliš eh, přísná pravidla, aby eh, státy čelili tomuto problému. Ve sdělení se zdůrazňuje věrohodný odstrašující účinek ale netýká se to tolik systému vymáhání, ale tento systém by měl fungovat v praxi a měl by mít eh, možnost eh, také vznést eh, stížnosti, vést šetření opatření proti nekalým obchodním praktikám eh, jsou eh, vlastně eh, vycházejí z faktoru strachu. Je to opravdu strach nebo obava, že ta slabší obchodní strana přejde k odvetným opatřením a e, žádný mechanismus potom neumožní e, vznesení stížnosti a vyšetřování. V sdělení máme tedy shrnuty výsledky z naší studie a co má teď nastat. E, teď jsme v roce, kdy se provádí vyhodnocení jednak jsme zadali vypracování studie, studie iniciativy v dodavatelském řetězci, zkoumání národních platform. Budeme eh, si vyměňovat osvědčené postupy, s členskými státy. S členskými státy budeme diskutovat o tom, jak posuzují své vlastní systémy a přislíbili jsme, že o tom budeme parlament i radu informovat, jaké bude eh, jaké budou výsledky tedy tohoto eh, posouzení v roce 2015. Bude to zpráva, která bude obsahovat eh, doporučení zda eh, je zapotřebí nějaká další akce na úrovni EU. Doufám, že jsem vám poskytla přehled eh, o tom, eh, co je obsahem sdělení komise a té studie a s radostí odpovím na vaše otázky. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát a promiňte, my jsme právě diskutovali nějaké vnitřní výborové záležitosti. Máme určité spoždění, takže pokud zpravodaj a stínoví zpravodajové by chtěli položit rychlé, stručné otázky, tak mohou s tím, že se eh, můžeme ještě k diskusi vrátit jindy museli bychom, neměli bychom ale uzavřít tento bod eh, během sedmi minut, takže slovo má pan zpravodaj. Děkuji vám. Dámy a pánové, já mám za to, že ten předmět je dost významný a také dost složitý na to, abychom se jim vypořádali během sedmi minut. Já děkuji madam Revinger z komise za uvedení do problematiky a zmínění těch hlavních problémů. Tato debata vlastně zahajuje naši práci eh, na zprávě. Je to zprávě práva neiniciativními, musíme nyní vypracovat společné návrhy, přijatelné společné návrhy pro zabránění eh, nekalým eh, obchodním praktikám. Nutno říci, že z těch mnoha studií, které jsou k dispozici, včetně té studie komise, vyplývá, že takovéto eh, nekalé praktiky jsou velmi časté a velmi poškozující, zejména pro malé a střední podniky. Omezují jeho, jejich schopnost přežít na vnitřním trhu a čelit rizikům, které souvisejí s investicemi a také omezují jejich možnost spolupráce. Takže je to škodlivé pro celý vnitřní trh. My budeme potřebovat eh, také ještě další výměnu názorů a k tomu povzbuzují všechny, abyste se se mnou podělili o vaše podněty k tomuto tématu. Rád bych vyslyš, vyslechl všechny hlasy. My jsme již na předmětu eh, pracovali, máme zprávu Bent, eh, zprávu De Jong, takže už v minulosti došlo k určitým pokusům definovat eh, obchodní praktiky na trhu. V červnu 2012 parlament schválil usnesení o poruchách rovnováhy v potravinovém řetězci a tenkrát se zjistilo, že skutečně ty problémy mají celoevropskou povahu a proto musí být regulace, kontrola a sankce na stejné úrovni. Navíc v roce 2012 komise zveřejnila zelenou knihu o neférových nekalých obchodních praktikách. Je signifikantní, že v roce 2010 komise ustavila ono fórum na vysoké úrovni pro zlepšování funkčnosti potravinového řetězce a byl to takový dobrovolný systém. Tento rámec byl velmi dobře přijat maloobchodníky, ale je limitován, protože je závazný pouze pro ty, kteří jej akceptují. V červenci letošního roku pak komise předložila nové sdělení o boji proti nekalým obchodním praktikám v rámci potravinového řetězce mm, mezi obchodníky. Existuje bohatý výběr různých úrovních různého, různých nařízení na evropské úrovni je to zákon o hospodářské soutěži, navržena eh, směrnice o obchodních tajemstvích a tak dále. Navzdory eh, mnohosti dokumentů, které jsou k dispozici a také ustanovením, které platí, která platí, stále ještě přetrvávají velké rozdíly v prevenci. Bohužel toto umožňuje, aby eh, nekalé praktiky vzkvétaly, protože není eh, dostatek eh, možností zábrany. Zákon o hospodářské soutěži nepokrývá všechny nekalé praktiky, které se vyskytují a neexistuje ani jednotná definice nekalých praktik eh, v potravinových řetězcích. A zejména Členské státy, jak uvedla Madame Rodinger, už podnikly určité pokusy regulovat tento problém s různými výsledky je ale jasné, že čím dál více se domnívají, že účinnost dobrovolných systémů je nedostačující. A proto stále častěji eh, přijímají zákony a uvalují sankce. Iniciativa toho potravinového řetězce je mm, dobrovolná, také má tedy omezený dosah. Proto zváži, je nutno zvážit různé eh, nekalé praktiky v různých zemích a z toho by mohl eh, vzejít eh, celý katalog nekalých praktik a sankcích proti ním. Naše zpráva musí jasně ukázat, jaký typ regulace je potřebný na evropské úrovni, anebo jak učinit stávající legislativu soudržnější. A závěrem bych chtěl požádat eh, paní Redinger o eh, vyjasnění následujících bodů. Za prvé, eh, ve zprávě parlamentu o Eh, maloobchodu z prosince 2013 eh, byl obsažen apel na komisi, aby zjistila, zda je možné prosazovat eh, a vynucovat legislativu tak, aby došlo k eliminaci toho prvku strachu. To bylo dnes také zmíněno. A rád bych měl specifické informace o tom, co se učinilo v zájmu eliminace toho faktoru strachu ve vztazích mezi podniky. A moje poslední otázka na zástupkyní komise, eh, zda spatřuje možnost konat dostatečně na eh, úrovní regulace, tak aby nekalé obchodní praktiky, které se především dotýkají malých a středně velkých podniků, byly um, skutečně odstraněny z evropské praxe. Já mám dojem z diskusí s ekonomickými subjekty, že volání po dobrovolných systémech samoregulaci a tak dále bude nedostačující v tomto případě a můj dojem je takový, že bychom měli, že by naše práce měla vyústit v konkrétní apel odsuzující tyto eh, praktiky, ale navíc všichni ti, kteří tyto praktiky eh, uplatňují, by měli být pohnáni k odpovědnosti. Děkuji. Chci ještě zopakovat, říká předsedkyně, že jsme dnes odpoledne eh, zahájili schůzi později, takže Eh, jsme v časovém skluzu a je zde možnost vrátit se eh, k tomuto bodu v závěru zítřejší dopolední schůze, bude-li to zapotřebí. Takže si učiníme, uděláme ještě jedno kolečko se stínovými zpravodaji a bude-li zapotřebí, vrátíme se eh, k tomu zítra po 11. hodině. Ale musíme zanedlouho zahájit zasedání koordinátorů. Takže slovo má Ildiko Galpelc. Köszönöm, elnök asszony. Děkuji vám. Eh, děkuji. Eh, chci poděkovat komisi za tuto prezentaci a také chci omluvit nepřítomnost paní demokraci, která eh, mě požádala o prezentaci těchto bodů. Ona velice vítá, že problematika maloobchodu je stále na programu a chtěla by, aby pan Jackěvič eh, navázal na výsledky, kterých bylo doposud dosaženo aby eh, se do toho také začlenilo to, čeho doposud paní Kraca Bild dosáhla, abychom měli co nejefektivnější potravinářský trh, nebo eh, zpráva pana Bilta velice vítá, že komise velice podporuje iniciativu potravinářského dodavatelského řetězce a také, že sleduje nekalé obchodní praktiky eh, ve vztazích business to business a monitoruje regulační proces v uplynulých letech. Podařilo se dosáhnout velkého eh, pokroku. Eh, přesunuli jsme se až ke konstruktivnímu dialogu a věří, že se nám podaří dosáhnout dobrých výsledků v rámci eh, veřejného a soukromého partnerství a že pokročíme dále v konstruktivní konstruktivním dialogu, který se vytvořil mezi zúčastněnými stranami a také eh, podporuje účast zúčastněných stran na té iniciativě i jejich eh, účast na národních platformách, podporuje eh, volný pohyb zboží a transparentnost. Dalším důležitým krokem bude kulatý stůl věnovaný potravinářskému dodavatelskému řetězci, který organizuje parlament jako rámec, v němž můžeme diskutovat a e, posoudit dosažený pokrok. Paní Kraca Bild podporuje konstruktivní spolupráci s panem zpravodajem i s ostatními s stído, stínovými zpravodaji. Jsem si vědoma, že eh, nám čas utíká, eh, proto mm, se přimlouvám za to, abychom se k tomuto tématu vrátili ještě podrobněji. Eh, já budu mít několik, asi čtyři docela konkrétní dotazy na komisi. Chtěla bych také poděkovat za, za tu prezentaci a i za vyjádření pana, pana zpravodaje, protože si myslím, že řadu těch věcí už, už zmínil. Já se připojuji k tomu trošku skeptickému pohledu na ty dobrovolné, eh, dobrovolné systémy, i když jako je to samozřejmě zajímavá iniciativa, eh, ale eh, chtěla bych tady zmínit, že i podle sdělení komise do té iniciativy v podstatě nejsou zapojeni zástupci Ehm, vůbec nejsou zapojeni zemědělci nebo například zástupci masného průmyslu ehm, opravdu si myslím že ta otázka zapojení ehm, a vůbec kolik procent třeba mikropodniků malých středních podniků a výrobců potravin je do toho zapojeno to podle mého názoru je docela důležité pro jakou, jakýkoliv úspěch tohoto, tohoto nástroje. druhý dotaz který bych měla se týká v podstatě eh, mm, eh, výše potravinových, eh, potravinářských maloobchodních marží v Evropské unii. Já jsem na toto téma interpelovala Evropskou komisi, ještě nemám, ještě nemám odpověď a zajímalo by mě, jestli teda Evropská komise disponuje nějakým statistickým přehledem o průměrné výši potravinářských maloobchodních marží u základních potravin v rámci jednotlivých členských států. A s tím v podstatě souvisí ještě eh, třetí dotaz a to, eh, nebo možná požadavek na poněkud podrobnější analýzu toho, jaký vlastně dopad mají tyto nekalé praktiky mezi podniky v potravinářském řetězci na koncového eh, spotřebitele. Eh, a ta poslední moje poznámka eh, se týká vlastně eh, jakéhosi rovného, rovného přístupu v různých členských státech, protože na vnitřním trhu samozřejmě působí na národní hráči, ať už mezi výrobci nebo mezi, mezi obchodníky, kteří vůči dodavatelům mohou uplatňovat různé praktiky v různých členských státech. Eh, jestli si komise myslí, že toto je vlastně atribut vnitřního trhu a zda má tady k tomuto nějaké, nějaké poznatky. Děkuji. Merci Vicky, je vais faire très vite. Euh, Děkuji vám. Eh, já si musím pospíšit. Eh, tady tedy máme co dočinění s problémem, který se rychle nevyřeší, protože problém spočívá v nerovnosti aktérů. Na jedné straně tady máme obrovské koncentrované subjekty a na druhé straně máme velký počet malých a středních podniků. Například ve Francii jsme zřídili určitý systém ohlašování těchto praktik, ale zatím to nefunguje dobře, proto musíme se dále mobilizovat, musíme to dále řešit. Já bych měl dva konkrétní dotazy. Vzhledem k tomu, že tady existuje nerovnost eh, ohledně velikosti těchto subjektů, tak tady existuje strach ze strany malých podniků se zmobilizovat a vzbouřit se proti těm velkým, bojí se, že prostě na ně jednoduše nemají. A já bych se chtěl zeptat, zdali ta práce, kterou děláme už několik let, hledáme alternativní způsoby, co se týče soudních sporů, protože malé podniky se bojí jít k soudu. Existuje seznam medi- eh, způsob eh, systém mediátorů a já bych se chtěl zeptat, zdali ty mediátoři by se nemohli lépe zmobilizovat, aby řešili tyto konkrétní věci. Zdali by nemohli řešit postupně také tuto situaci, která je netolerovatelná. A já bych se chtěl zeptat, zdali by to nemohla být možná cesta. Ptám se komise i zpravodaje. Co si myslíte o tomto způsobu mediace? 28 evropských expertů připravilo doporučení a jedno z nich je zajímavé. Možná by bylo dobré vypracovat seznám černých a šedých postupů. Byl by to takový seznam, který rozlišuje různé způsoby nekalých postupů. Nyní nejsme ještě v takové situaci, abychom měli evropský zákon, ale máme dobrovolné režimy, dobrovolné systémy a nyní bychom mohli přijít se seznamem, mít černý seznam a potom šedý, kde by byly ty nekalé postupy, eh, které zjistíme v dodavatelském řetězci. A to by mohl být další krok směrem k řešení. Pan Danky. Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi eh, rychlý a stručný. Eh, toto je velmi důležité eh, pro zabezpečení práv spotřebitelů a také pro zabezpečení vztahu mezi spotřebiteli a výrobci. Ah, now we're getting some translation. Thank you. A nyní jsem slyšela tlumočení. Dobře, děkuji. Dobře. Dobře. E, budu hovořit pomaleji, říká řečník. Budu tedy se snažit hovořit pomalu a stručně. Dobře. Je to tedy velmi důležité, protože na jedné straně Eh, v Evropě se silně koncentrují distribuční firmy a stačí, když se podíváme na mm, takové typické evropské město a vidíme, že vlastně všude jsou stejné sítě. Je jedno, zdali jsme v Itálii, ve Španělsku či v Německu, vidíme prostě stejné značky. A ty značky jsou silné, jak už o tom hovořil kolega Rochefort v podstatě malé podniky potom opravdu nemají skutečnou sílu. Jde tedy o to, aby v budoucnu otázku efektivity distribuce nemuseli eh, řešit výrobci. Mám tedy dotaz pro komisi. ty eh, nekalé praktiky podle vás zahrnují i to, čemu říkáme soukromá značka, ta vlastní značka, což znamená, že některé firmy pod vlastní značkou distribují výrobky, které ale vyrábějí jiné firmy. To má velký dopad na spotřebitele, protože v podstatě spotřebitel nemá možnost správně identifikovat výrobek. Je to jedna z eh, praxí postupů, kterým se, chtěl, se chce komise zabývat? Já osobně navrhuji, abychom i tomuto věnovali pozornost v rámci nějaké dobrovolné iniciativy, o které jsme dnes hovořili. Komise, eh, prosím stručně s tím, že můžete dodat odpovědi i písemně. Ano, já si uvědomuji, že je skoro 20 minut před šestou. Eh, já děkuji tedy za všechny otázky. Odpovím velmi stručně a rychle. Předsedkyně přerušuje, nastal nějaký technický problém s tlumočením. The channels is... Okay, now we're hearing the English. Thank you. Thank you. Okay, so I was not saying... Takže říkala jsem, že nebudu moci hned eh, zodpovědět všechno podrobně, Předsedkyně, chtěla byste se vrátit zítra do poledne mezi nás a zodpovědět e, otázky? Bylo by to pro členy přijatelné? Bylo by to pro zpravodaje přijatelné? Budete s tím souhlasit? Protože e, otázky členů trvaly asi půl hodiny a já mám pocit, že komise by na to ráda odpověděla a zítra budeme mít čas v 11 hodin 10 minut anebo případně můžeme uspořádat pozdější setkání, anebo písemně. Co by upřednostnil zpravodaj? Zítra? Zítra by bylo dobře. Vidím, že souhlasí i eh, SND a pan Rošvo. Ano, zítra budu tady. Souhlasíte s tím, komise? Ano, ano, souhlasíme. Takže děkujeme mnohokrát za vaše pochopení a pružnost. A nyní můžeme přímo zahájit zasedání koordinátorů. Thank you, everybody. A děkuji všem. Takže zítra začneme nejpozději ve čtvrt na dvanáct.